Eh, paní Miguel, pana Miguela Angela Martinez Martineze k doporučení komise věcí stížnosti SOUD 85 2005 ELB o věku tlumočníků. Pan zpravodaj má slovo. Děkuji, pane předsedo, paní komisaře. V roce 2005 jeden eh, freelance tlumočník, který završil 65 let, tak přestal být najímán Evropskou komisi a on podal stížnost z titulu diskriminace kvůli věku, že to je údajně v rozporu s eh, chartou lidských práv, základních práv. A komise a parlament předtím tedy přijali rozhodnutí, že nebudou najímat tlumočníky jejichž věk by byl vyšší než věk, který platí pro odchod do důchodu vlastních zaměstnanců. Ale eh, on tedy se obrátil se stížností a protože mm, a obrátil se na ombudsmana, který znal dobře judikaturu, eh, která se tohoto týkala diskriminace a mm, porušování charty základních práv a doporučil ombudsman komise, aby změnil tuto normu a eh, i v podstatě podstatě to je e, přístup, který již přijal parlament e, po judikátu soudu prvního stupně. Zde e, v podstatě i tento případ nám byl tedy předat, byl předán, předán petičnímu výboru a my jsme se rozhodli podpořit ochránce veřejných práv ombudsmana tedy po prostřednictvím rezoluce, který, která byla jednomyslně eh, mm, odsouhlasena. A právě proto, abychom eh, my tedy mm, respektovali vlastní předchozí rozhodnutí, protože my najímáme starší tlumočníky, starší 65 let, tam, kde to je vhodné a dále chtěli jsme i mm, mm, podpořit ombudsmana, protože to je instituce, která někdy je pro někoho nepohodlná, ale je důležitá nad dohlížením nad právním řádem. A za třetí, my jsme chtěli upozornit Evropskou komisi a připomenout jí, že není nad ostatními instancemi a e, je to komise, která e, má e, odpovědnost za dohled, za kontrolu. Proto jsme předložili rezoluci, která byla odsouhlasena naším výborem, petičním výborem jednomyslně a vyžaduje po komisi, aby respektovala doporučení ombudsmana. A opakuje se zde kromě toho, že náš parlament eh, eh, vlastně je nad právní službou komise, což je významný odbor, ale je to čistě administrativní odbor a nic více. A neskrývám, eh, že hm, celý ten proces Mm, mm, neprobíhal, jak by měl. My jsme se snažili eh, se vzájemně eh, dorozumět a mm, některé ty připomínky z nich by vyplývalo, že se v podstatě stejně nebude respektovat to, co parlament rozhodne nebo řekne. Ale eh, já Eh, si eh, myslím, že to je spíše otázka ne komisařů, ale vysokých úředníků, kteří eh, často mají takový dojem, že jsou tedy zde v podstatě nad ostatními, protože jsou jmenováni na dobu neurčitou. A my ne, samozřejmě eh, doufáme, že zítřejší hlasování bude reflektovat eh, názor hm, petičního výboru a že jednomyslně či většinově podpoříme ombudsmana a eh, také i budeme jasně deklarovat komisi, že věci jsou, jak mají být a každý by měl znát své místo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především chci zdůraznit, že komise jednala v dobré víře a přesně se řídila stanovenými pravidly. Nikdy jsme nehodlali jít do konfliktu eh, s ombudsmanem a už vůbec ne s Evropským parlamentem. My jsme si mysleli, že naší pozici uzná ombudsman. V průběhu let eh, eh, pracovní podmínky eh, tlumočníků na volné noze se postupně snižovaly, zbližovaly s pravidly zaměstnávání zaměstnanců. Od roku 2003 byla zavedena také daň z příjmu, daň z příjmu společenství, nikoli z národních eh, příjmů. A potom od roku 2004 se na ně vztahují eh, určité články, eh, které platí pro zaměstnávání zaměstnanců Unie. To znamená, že věkové omezení se tedy týká všech pracovníků komise, ať už jsou to eh, pracovníci stálí, dočasní nebo na volné noze. Toto pravidlo je nyní uplatňováno jak komisí, tak parlamentem na tlumočníky na volné noze. Eh, v letech 2000 až 2004 k tomu došlo. Jestliže eh, Někdo tvrdí, že eh, nenajímání tlumočníků ve věku na 65 let znamená diskriminaci. Eh, tak to eh, komise po výnosu soudu se vrátila ke svému předchozí praktice a my tomu rozumíme tak, že komise musí uplatňovat pravidla, která byla přijata v roce 2000 a to znamená, že podobně jako u ostatních zaměstnanců a pracovníků eh, se rekrutuje pouze do věku 65 let. Najímání konferenčních tlumočníků eh, podle potřebu, podle potřeb eh, je Eh, jedním z nejdůležitějších pilíře, pilířů efektivního poskytování služeb a tam, kde není dostatek zaměstnanců, najímají se tlumočníci na volné noze. Instituce eh, potřebují eh, vyhovět potřebám, tlumočení a k tomu patří také aktivní politika přípravy eh, nových konferenčních tlumočníků. A já vítám pozitivní spolupráci mezi parlamentem a komisí v této věci a také panu eh, Martinezovi za eh, intenzivní vztahy s komisařem Orbánem, který toto měl na starosti v předchozí fázi. Děkuji paní komisařko, děkuji pane Martinezi, děkuji kolegové a pan Martinez si chce vzít ještě slovo. Já bych chtěl zareagovat na paní komisařku, která ví, že já ji mám velice rád a i pana Orbana mám rád jako přítele, ale paní komisařka neřekla ani jedno slovo o doporučení ombudsmana. Eh, ombudsman který zná veškerou argumentaci paní komisařky, tak eh, on učinil konkrétní doporučení, které, jak to vypadá, komise ignoruje. Já mm, mm, mm, eh, nechci, aby mi paní Kuněva odpovídala, protože asi ona nemá ty údaje. Veškeré údaje, které mi dala, no tak eh, to je to, co jsme měli a to také měl ombudsman, to všechno dobře ví ale ona nám neříká, zdali skutečně přes všechno toto a poněvadž ombudsman také všechno toto zná, tak i přesto všechno doporučil změnu, eh, tak nevím, eh, zdali to komise bude respektovat, ale ombudsman to žádá a parlament to doporučuje, eh, tak jak to mm, požadoval ombudsman. Děkuji. Commissioner, do you want to reply now? Pani komisařko, chcete odpovědět teď? Ano, eh, v této fázi vám mohu pouze říci, že to budeme ještě řešit v rámci komise a že se budeme snažit najít dobrou odpověď na tuto otázku. Určitě zcela vážně bereme vaše doporučení a také to, že žádáte ještě o další vyjasnění. Ano, hlasovat se bude, myslím, zítra. Děkuji, paní komisařko, děkuji kolegové, děkuji všem tlumočníkům. Tím uzavírám rozpravu.